chtěl nejprve nechat schválit pořad jednání. Pokud nemáte žádné námitky, bude schválen. A dále mám tu několik málo eh, aktuálních informací o probíhajících trialozích. Jak víte, usilovně pracujeme na bankovním balíčku, abychom ho stihli uzavřít nejen do konce roku, ale také, abychom trošku dokázali předjímat další závěry, abychom eh, mohli přispět k ním eh, co největším dílem. Tedy k té důležité diskuzi Evropské rady a posléze ECOFINu ohledně reformy eh, Evropské měnové unie. To je reforma, která má různé složky, a já bych chtěl poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům, kteří se nesmírně snaží uzavřít při nejmenším ty hlavní politické aspekty této diskuze. 22. listopadu proběhl sedmý trialog ohledně CRR2 a CRD5. Povedlo se dosáhnout politické dohody celé řadě bodů, jako je proporcionalita NSFR, úvěrové riziko, vlastní zdroje, leverage ratio, ESG. A ještě je třeba doladit text u několika dalších bodů. A pokusíme se o to co nejdříve. Kromě toho 21. listopadu proběhl šestý trialog o BRRD a to se stejným cílem, tedy dokončit ta nejrelevantnější témata. A my jsme tomu dokončení velice blízko. Byla uzavřena předběžná dohoda e, s tím, že ještě je potřeba dořešit některé věci, e, zejména e, podřazené dluhové požadavky a také nastal pokrok v dalších obtížných bodech, jako je například moratorium, a očekáváme tedy konečné stanovisko členských států a na druhé straně dokončení těchto otevřených otázek aby byl balíček dokončen, což je velmi potřebné. Proběhl také první trialog o přeshraničních platbách SEPA 19. listopadu. Jak víte, parlament a rada měli různý pohled na rozsah působnosti tohoto návrhu. Eh, parlament chtěl rozšířit uplatnění eh, pravidel eh, o stejných poplatcích na všechny měny Evropské unie, zatímco rada společně s komisí raději chtěla uplatňovat nařízení pouze na transfery v eurech. Pokud jde o transparentnost, rada souhlasila s pozicí parlamentu, ale zatím si není jistá, zda nepovede k určitému neuměrnému zatížení poskytovatelů služeb. Byl udělen také technický mandát pro řadu nepolitických otázek a vyjednávání budou pokračovat předběžně 3. prosince. A nyní bych se chtěl posunout dále k měnovému dialogu s Mariem Dragim, předsedou Evropské centrální banky, a poté proběhne diskuze. A potom proběhne další diskuze s předsedou Dragim eh, z titulu předsedy ESRB. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Jsme rádi, že jste zde v takto zásadní okamžik. před rozhodující schůzí Rady guvernérů ECB v prosinci. My vítáme nedávné rozhodnutí, které Evropská centrální banka učinila. A v prosinci budou čekat další důležitá rozhodnutí. pokud to správně chápu z vašeho textu, z vašeho prohlášení, máte také závazek udržet i po prosinci stávající stanovisko k měnové politice. což je stanovisko poměrně zásadní, když vezmeme v potaz makroekonomickou situaci a určité výzvy, o kterých si myslím, že bude řeč během tohoto slyšení. Je to například sekulární stagnace, důvoda, důvod dlouhodobě nízkého růstu a no, nominální přirozené úrokové míry jsou nízké Názory na tuto problematiku jsou různorodé, ale stanovisko tohoto výboru je vždycky pro měnovou politiku ECB. Podporujeme společně s ECB likviditu a cíle v oblasti stability, což je nepřímá, ale zásadní podpora růstu v Evropě. Děkuji tedy moc krát a pane předsedo Draghi, máte slovo. Pane předsedo, ctění poslanci a poslankyně výboru pro hospodářské a měnové otázky, dámy a pánové, je mi nesmírnou ctí a potěšením být znovu na půdě Evropského parlamentu, znovu stát před vaším výborem u příležitosti naší poslední vyměny názoru v letošním roce. Zvolili jste velmi aktuální témata k dnešní diskuzi a já začnu rovnou eh, věcnou stránkou věci bez dalších průtahů. Nejprve se s vámi podělím o posouzení hospodářského výhledu pro eurozónu a potenciální dopady měnové eh, pro měnovou politiku Evropské centrální banky. Za druhé eh, také budu hovořit o tom, jak nastavení a provádění nezbytných reform eh, hospodářské měnové unie může podpořit měnovou politiku ECB a tím i celou evropskou ekonomiku, respektive ekonomiku eurozóny. Data, která eh, byla zpřístupněna od mé poslední návštěvy v září, byla, jsou poněkud slabší, než se čekalo. Eh, eurozóna vzrostla o 0,2% v třetím čtvrtletí, po růstu o 0,4% v prvním a druhém čtvrtletí roku 2018. A ta ztráta tempa růstu vyplývá zejména ze slabšího eh, růstu trhu a obchodu, ale také z některých z faktorů specifických pro eh, některé státy a sektory. Domníváme se, že je to dlouhodobý či krátko, krátkodobý faktor. Eh, v podstatě se dá říci, že tu dochází k určité konvergenci, k dlouhodobému potenciálu když, se, když vyhlížíme dále do budoucnosti, tak se růst zaměstnanosti o poněkud eh, omezí s tím, že budou nyní více závazné nedostatky pracovních sil a také se sníží míra úspor a um, poněkud se zmírní také eh, dynamika spotřeby do určité míry. Toto odráží naše projekce z září, které eh, vidí roční růst na 2%, a pak v roce 2019 bude o něco nižší, to znamená 1,8% a pak ještě nižší 1,7% v roce 2020. Část tohoto zpomalení může být dočasná. Dokonce by se dalo říct, že poslední údaje ukazují již určitou normalizaci produkce v, v sektoru eh, automobilovém, eh, který eh, byl poněkud bržděn některými jednorazovými faktory. Ale pokud se světový trh stabilizuje, i když na trošku nižší úrovni, tak ten negativní dopad na růst možná bude pouze dočasný. Zároveň si však musíme uvědomit, že rizika spojená s protekcionismem a určité zranitelnosti slabá místa v nových trzích a nadále zůstávají výraznými faktory. A jsou to kromě toho další eh, hnací síly domácí spotřeby, které existují, příjmy domácností, jsou i nadále podpořeny vysokou eh, úrovní využívání kapacity a dalšími zlepšeními na úrovni trhu práce. Míra nezaměstnanosti klesla na 8,1% v září 2018, což je vůbec nejnižší úroveň, jakou jsme zaznamenali od konce roku 2008. S tím, že zaměstnanost nadále v, i v třetím čtvrtletí rostla. A kromě toho podnikatelské prostředí je podpořeno stále velmi příznivými finančními podmínkami v eurozóně spolu s velmi solidním eh, poptávkou a rostoucí ziskovostí. Pokud jde o cenový vývoj, tak ehm, inflace vzrostla na 2,2% v eh, říjnu letošního roku z 2,1% v září. Opatření související s ehm, inflací jsou nadále mm, mírná, ale poněkud se zvýšila. Eh, můžeme být, mít poměrně důvěru, že inflace postupně poroste v nadcházejícím období. E, rostou totiž také platy s tím, že s tím, jak se zlepšuje trh práce a s tím, jak se stále více objevují nedostatky pracovních e, sil v některých zemích. Růst e, mest a mzdových nákladů bude nadále podporovat spíše zrůstovou tendenci, tendenci inflace. A kromě toho dlouhodobé eh, inflační očekávání jsou poměrně stabilní. Celkově nedávný vývoj potvrdil eh, předchozí eh, pohled Rady guvernérů na inflační výhled i nadále tu existuje pouze eh, po, poměrně značná míra mít důvěru, že konvergence inflačních cílů bude nadále pokračovat a bude zachována dokonce i po eh, postupném ukončení našich eh, nákupů. Rada guvernérů proto i nadále počítá s tím, že samozřejmě pokud se to potvrdí dalšími daty, tak že dojde k ukončení eh, nákupu z naší strany v prosinci 2018. Eh, samozřejmě však existují ještě některé nejistoty, které samozřejmě nás nutí být i nadále obezřetní, pokud jde o kalibraci našeho eh, monetárního postoje. Musíme zohlednit některé domácí cenové tlaky a vývoj inflace ve střednědobém období. Abychom eh, zajistili, že inflace bude postupovat k našemu, eh, směrem k našemu cíli udržitelným způsobem, tak bude samozřejmě zachován potřebný měnový stimulus, dokonce i po ukončení těch čistých nákupů aktiv. A eh, to bude samozřejmě posíleno ještě dalšími projekcemi, které se týkají úrokových sazeb a celkového objemu nabitých aktiv a s tím spojených reinvestic. A nyní pohovořím eh, k reformě měnové unie a naší měnové politice. Dovolte mi se vyjádřit k tomu, proč kompletnější měnová unie může podpořit eh, měnovou politiku ECB. Konkrétně budu hovořit o dvou hlavních výzvách, které vyplývají z nedokončené měnové unie, kdy měnová eh, politika je skutečně evropská, ale některé další významné části evropské politiky se stále řeší na národní úrovni. Takže předně eurozóna je vystavena šokům, které vyplývají samozřejmě z globálních šoků anebo z určitých eh, společných eh, slabin. Krize roku 2007 a 2008 a doba, která po ní následovala, dobře ilustruje tuto situaci, kdy v podstatě růst klesl eh, do negativních eh, hodnot v roce 2009. V čem se eurozona lišila od jiných ekonomik? To, že eh, tu chyběla fiskální kapacita, která by mohla doplnit měnovou kapacitu. Rovněž eh, absence robustního dohledového rámce a systému pro řešení krizí samozřejmě vyvolala rostoucí pochybnosti ohledně pevnosti evropského bankovního systému. A to mělo pak eh, vliv na financování reálné ekonomiky a takzvanou transmisi monetární politiky. Jak jsme viděli v průběhu plynulé krize, eurozóna může být vystavena rizikům, která vyplývají z neudržitelných domácích politik, které pak vedou eh, k nadměrnému zadlužení, zranitelnosti finančního sektoru a nedostatku konkurenceschopnosti. Prostřednictvím finančních Eh, kanálů, obchodních kanálů a kanálů, které mají vliv na důvěru, se mohou tyto efekty přelít i do dalších oblastí a dalších zemí, které jsou napojené na ty, zemi, na ty země, z nichž eh, to riziko původně vzešlo. A to může pak vést k roztříštění ekonomických podmínek, což může být na úkor homogenního přenášení našich politik napříč eurozónou. Neudržitelné politiky mohou pak eh, vynutit i určité socia- společensky velmi bolestné a finančně nákladné ehm, přizpůsobení, která mohou podkopávat celkovou soudržnost měnové unie. Jinými slovy, neúplná měnová unie má dopad na celé finanční a hospodářské prostředí, v němž probíhá monetární politika. A Evropa se musela bohužel Eh, musela získat toto poučení eh, tím těžkým, tvrdým způsobem. A kdy se prokázaly určité nedostatky v naší architektuře. Například Teď už máme daleko integrovanější, silnější rámec finanční regulace, dohledu a řešení krizí. A vy jste sehráli klíčovou úlohu v tom, aby jsme toho dosahli. Tento rámec také pomohl Ehm, omezit další rizika, která se mohou objevit v, v průběhu doby, kdy jsou nízké sazby. Ale je ještě potřeba další pokrok a já zmíním několik oblastí, v kterých by bylo takového pokroku zapotřebí. Efektivní systém koordinace politik na ehm, podporu ehm, rozumných, solidních národních politik, tak aby se omezily šoky a aby se zvýšila absorpční kapacita v případě, že se takové šoky dostaví. Takže je potřeba podporovat rozumné ekonomické a fiskální politiky. Za tímto účelem musíme znovu oživit důvěru v naše společná pravidla a zajistit, aby tato pravidla byla dodržována. Dodatečná podpora z evropské úrovni úrovně, tak jak to nedávno navrhla Evropská komise, by mohla ještě dále přispět k implementaci reformních priorit, které byly identifikovány již evropským semestrem. Pokud eh, hospodářské eurozóny hmm, budou mít větší míru odolnosti, budou také lépe schopny eh, reagovat na šoky obdobným způsobem, což omezí nákladné makroekonomické rozdíly které nelze, nemůže řešit naše jednotná měnová politika. Vytvoření eh, takových eh, solidních hospodářských struktur by eh, mohlo posílit celkový, celkový výstup této politiky. Jak nedávno prosazovala Evropská centrální banka ve svém stanovisku k vytvoření tzv. Evropské investiční stabilizační funkce, potřebuje eurozóna fiskální nástroj, který pomůže s konvergencí a v případě velkých externích šoků, což také podpoří eh, jednotnou měnovou politiku. Tato fiskální stabilizační funkce by se měla zaměřit na cyklický vývoj a měla by být eh, podmíněna ekonomickými a fiskálními politikami, politikami které jsou eh, solidní a které plně respektují evropský správní rámec, což by přispělo k makroekonomické stabilitě eh, na úrovni eh, eurozóny i na úrovni každého členského státu. A to všechno mm, by mohlo samozřejmě pomoci ještě předtím, než bude mm, nutno využít eh, mechanismu ESM. S tím, že ESM samozřejmě je zásadní k tomu, abychom mohli řešit příčiny finanční nestability a jejich dalšího šíření. Je důležité, aby tento mechanismus měl všechny potřebné finanční nástroje ke splnění jeho cílu a na podporu bankovní unie. A já tak vítám i další diskuze o tom, aby eh, byl tento systém efektivnější, tak jak eh, je to již ve stanovisku Evropské centrální banky k této záležitosti. Kromě toho dotažení bankovní unie a vytvoření eh, unie kapitálových trhů eh, je samozřejmě základní. Pokud se chceme vystříhat opakování minulých chyb, musíme nadále posilovat odolnost a integraci finančního sektoru a tak zlepšit i eh, mechanismy transmise našich politik politická agenda, agenda, kterou jsem právě nastínil, by pochopitelně příznivě podpořila naše politiky, ale ty přínosy nejsou omezeny jen na tyto body. Dalšími přínosy by bylo také to, že by z toho vyplývaly určité eh, hmotné přínosy společné měny což by mělo samozřejmě vliv i na vyšší veřejnou podporu těchto eh, politik která, a společné měny, která je nyní rekordně vysoká. Musíme zajistit, aby tito lidé nebyli zklamáni. A na závěr mi dovolte říci, že v nadcházejících dnech, týdnech a měsících až do konce tohoto období legislativního bychom měli eh, přistoupit ke všem nezbytným krokům směřících k dalším reformám měnové unie. A tato instituce, tento parlament vždy sehrával klíčovou a pozitivní úlohu v tomto směřování ke skutečně evropské dimenzi při budování účinných evropských institucí. A víme, že tento přesun ke koordinaci, ke společnému rozhodování a společným pravidlům je nezbytný. Ale vyžádá si také určitý čas. To samozřejmě nesmí být žádnou záminkou k nečinnosti Mnoho těch kroků, které je nutno přijmout, musí být přijaty nyní, a to zejména nastavení ambiciozního reformního plánu a vybudování důvěry mezi všemi subjekty. Já jsem přesvědčen, že vy a další předáci Evropské unie znovu se hrají klíčovou úlohu v tom, abychom posunuli tuto agendu měnové unie o několik kroků vpřed, abychom měli hmatatelné výsledky u příležitosti 20. výročí eura. Děkuji vám za pozornost a jsem vám samozřejmě k dispozici v případě jakýchkoliv dotazů. Děkuji. Děkuji. President Draghi. Děkuji vám, pane předsedo. Plně souhlasíme s tím, co jste řekl ve svém vystoupení budování důvěry, ambiciozní plány, to vše je velice důležité. Nedávný eurobarometr zjistil, že 74 občanů v EU podporuje euro, což je vůbec nejvíce od roku 2002. A musím říci, že to je i velikou zásluhou eh, díky tomu, co udělala, je to tedy díky Evropské centrální bance a jejím krokům. Pokud to všem chceme, aby tato důvěra nadále rostla, a abychom se vypořádali s případnými problémy, je potřeba přistoupit k reformám. Proto je tak velice důležité to, co jste řekl vy. Stejně tak eh, je důležité i naše odhodlání v řadě legislativních náhrů, například ta funkce fiskální stabilizace. To je skutečně nesmírně důležitá věc. Takže teď už bych předal eh, slova panu Kircosovi jako prvnímu z řečníků. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo Draghi, souhlasím s vaší analýzou, ale zdá se mi, že stojíme před celou řadou problémů. Například je tady už určitá únava z reform v některých zemích eurozóny a také jsou před námi komplikované evropské volby. Myslíte si, že můžeme udělat pokrok tím směrem, jak jste naznačil, navzdory tomu, že jako politici musíme samozřejmě také politicky kalkulovat eh, vzhledem k nadcházejícím evropským volbám. Takže myslíte si, že opravdu můžete postupovat tím směrem, jak jste to popsal, přestože my jako politici eh, Zcela určitě budeme muset udělat eh, určitou politickou kalkulaci vzhledem nadcházejícím evropským volbám. Vezměte si například situace v Itálii, eh, kritiku italské banky, italské vlády, ale kdo nakonec ovšem rozhodne kdo rozhodne o tom, co se nakonec udělá? A druhá otázka, ta souvisí s Brexitem. Víme, jaké jsou podmínky dohody a tak se chci zeptat, Zda si myslíte, že s tím souvisejí nějaké náklady, pokud jde na finanční strukturu eurozóny? A také se chci zeptat, na to, co když britský parlament dohodu zamítne. Všichni říkají, že žádný náhradní plán k dispozici není, ale co by se stalo v takové situaci s bankovním sektorem? Děkuji. Ano, to jsou velice komplikované otázky, tak eh, předně jste se ptal, zda ten program, který jsem tady nastínil, je vlastně dostatečně realistický vzhledem k současným okolnostem. Ano, určitě je realistický, ale bude evidentně eh, vyžadovat eh, velice jasné odhodlání, pokud jde o prosazení naší společné budoucnosti. Musíme věřit v to, že společný postoj je pro nás všechny pozitivní a to samozřejmě bude vyžadovat určitou vizi a odvahu. A já myslím, že ta je sdílená napříč Evropskou unii. Samozřejmě jsou tady země s konkrétní situací, kde ta situace může být komplikovanější nebo vypadá komplikovaněji než v jiných státech, ale to se teprve uvidí. Každopádně věřím, že můj program je realistický. A druhá věc, na kterou jste se ptal, to je skutečně velice komplikované říci, co se stane, když. Mohu k tomu tedy pouze říci, že ECB a Evropská komise a Bank of England a britská vláda diskutovali, zejména pak Bank of England a ECB eh, vše společně projednávali, tak abychom odhalili ty hlavní slabiny, které by mohly nastat okamžiku nějakého prudkého zhoršení celkové atmosféry. Řekl bych tedy, že mm, celkově, e, zejména po sdělení komise o dočasné ekvivalentnosti, e, se podaří určitě většinu problémů, pokud jde o finanční stabilitu, zvládnout. Děkuji. Pervanš Beres. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste odkázal na návrh komise na vytvoření jakési embryonální funkce stabilizace pro eh, členské státy eurozóny. A vaše stanovisko, které vydala vaše instituce, které myslím, že vnímáme velice pozitivně, i když eh, pokud je o některé aspekty toho návrhu komise, tak tomu máte určité výhrady aspektu například některých aspektů, že se bojíte, aby to neohrožovalo nezávislost eh, centrální banky. Ale znovu jste zúraznil vztah mezi eh, přístupem k té stabilizační funkci a dodržování rozpočtových pravidel paktu eh, stability. Nevnímáte v tom určitý rozpor? Čili zajišťovat stabilizační funkci na jedné straně a plné dodržení rozpočtových pravidel na straně druhé. Je samozřejmě fajn, že se o tom bavíme, ale pokud můžeme nějaké zemi pomoci, když trpí asymetrickým šokem, ale přitom v podstatě je rukojmím paktu stability, tak eh, pak je to trochu sporné samozřejmě. Já vnímám tu celou debatu, kterou jsme tady měli, ale když to dotáhneme do důsledku, tak eh, se mi to nezdá být jako funkce, která je až tak do důsledku stabilizační. Jak víte, tak my v Evropském parlamentu jsme s panem Begem, s panem spoluspravodajem navrhli rozšíření té podpory, která by mohla jít nejenom na ochranu investic, ale také, že by byl skutečný eh, model zajištění těch eh, určitých mechanismů v případě eh, tedy podpory nezaměstnanosti a dalších. Do jaké míry si myslíte, že tato funkce stabilizace je možná, protože se zdá, že nebyla vůbec vzata v potaz v tom francouzsko-německém návrhu. Thank you. Děkuji. Takže zareaguji na tu otázku ohledně společné fiskální kapacity. To, že o tomto tématu diskutujeme s novou energií, je vlastně odpovědí na vaši první otázku, která tady zazněla. Zda tedy ten můj program je dostatečně realistický. Je to vůbec poprvé po mnoha letech, kdy dostáváme z jiných eh, míst návrhy od členských eh, států, od komise, takže to si myslím, že je povzbudivý vývoj. Dále vítáme návrh komise, který se týká invest- fondu pro stabilizaci investic. Já si myslím, že tento návrh plus další návrhy členských států, to je takový první krok. Návrh té fiskální kapacity a také to, že eh, si uvědomujeme společně všichni, že to je velice aktuální a důležitá věc pro existenci ekonomické a měnové unie, to samo u sobě je velice důležitým krokem ku předu. Nicméně navržení celého systému nebude jednoduché právě z těch důvodů, které jste sama vysvětlila. Tedy, že ta fiskální kapacita musí být eh, eh, především přiměřená, pokud jde o svou velikost a musí být navržena tak, aby to zohledňovalo procyklickou povahu dodržování stávajících pravidel. To samo o sobě je téma, které se bude znovu muset řešit v příštích letech. Takže dodržování těchto pravidel v okamžiku cyklického poklesu musí být samo proticyklické a zároveň eh, se musíme vypořádat s morálním eh, rizikem. To znamená, že nesmíme vypracovat takový mechanismus, který by špatné chování podporoval. Takže určitě to nebude práce nijak jednoduchá, ale zkušenosti jiných měnových oblastí ukazují, že dodržování pravidel je skutečně klíčové. Většinou eh, také pravidlo mm, vyváženého rozpočtu se využívá jako základní pravidlo i v jiných jurisdikcích. Druhá věc, která se ukazuje, je to, že čím je mechanismus automatičtější, tím lépe funguje. Příklad z USA. První stabilizace vlastně znamená, že se platí menší daně v okamžiku, kdy dochází k poklesu ekonomiky. A to tež platí také při eh, vyplácení podpor v nezaměstnanosti. Opět se zohledňují oblasti, které jsou postiženy eh, cyklickým poklesem. Takže určitě nastavení takového mechanismu nebude nijak jednoduché, budeme se muset poučit a inspirovat jinými měnovými oblastmi a musíme mít na vědomí, že náš politický proces navíc ještě není tak rozpracovaný jako jinde, takže skutečně musíme prokázat i značnou schopnost eh, vize, vizionářství. A ještě bych eh, dodal, že se jedná pouze o první krok na základě návrhu komise, byť je to první krok velice důležitý. Je potřeba, aby začala diskuze ohledně tématu, které je, když se na to podíváme, odkud to téma vlastně pochází, tak vidíme, že se vlastně doposavat příliš nediskutovalo, že se řada lidí tomuto tématu nevěnovala, protože si měla za to, že to je téma nerealistické, ale já si to nemyslím. Myslím si, že určitě je třeba se tomu věnovat. Děkuji, Ramon Tremosa. Děkuji, pane Glotieri. Pane předsedo, děkuji. Dvě otázky položím je anglicky. Myslím si, že je dobrá zpráva, že euro je takto podporováno evropskými občany. To znamená, že náš systém je založený na důvěře a to je nesmírně důležité. Je to velice dobrá zpráva, která přichází nyní po 20 letech fungování měny. Ale jak víte, tak v některých členských státech vidíme, že také vzkvétá myšlenka paralelních měn. Že by se tím jak se usnadnila problematika veřejných výdajů. Máte nějaké nové argumenty proti takovému eh, systému? Zajímal by mě váš názor na tuto problematiku. A druhá otázka, ta se týká Itálie. Itálie je vlastně jedinou zemí v eurozóně, která v posledních letech eh, dosahovala primárního rozpočtového přebytku. Na druhé straně je tam veřejný dluh, kterým se splácí úroky, což vytváří problémy, když se vezme v potaz celkový stav veřejných financí. Takže myslíte si, že Evropský stabilizační mechanismus by mohl Itálii pomoci přefinancovat veřejný dluh, respektive úrokové sazby na veřejném eh, dluhu, tak, eh, aby se usnadnila situace pro italskou vládu? Děkuji. Děkuji. Ta první otázka. Tak eh, k tomu mohu pouze zopakovat, co už jsem řekl, tedy že ECB se tomu již věnovala. Euro je jedinou měnou eurozóny a tak, to paralelní, a tak buď to paralelní měny nejsou legální, anebo to nejsou měny. A pak už samozřejmě eh, řešíme jinou eh, jinou problematiku. Myslím si, že žádná třetí možnost zde nevyvstává. A k vaší druhé otázce, a to myslím, bude určitě předjímat i další otázky ohledně Itálie. Současná situace v zemi je taková, že probíhá dialog. Vždy jsem věřil, že se podaří dosáhnout dohody a upřímně si nemyslím, že v této chvíli je dobré vyjadřovat se k situaci. Již jsem mnohokrát řekl, že vysoce zadlužené země by měly dluh snižovat a tím budou vlastní hospodářství posilovat a k tomu již nic dalšího dodávat nebudu. Děkuji. A ještě máte další otázku, ano, protože jsem nevyužil eh, dvou minut. Děkuji za tyto odpovědi. Jenom tedy stručně souhlasím s vaší vizí nebo představou, že by vysoce zadlužené země měly svůj dluh snižovat. Pokud eh, se tady podíváme na současnou situaci, jak to vypadá nyní a jak to vypadalo před deseti lety, tak možná, že teď v některých jiných členských státech eurozóny vidíme vyšší zadluženost. Máme tedy méně munice, bych tak řekl, pokud jde o to, jak se vypořádat eh, s nějakou příští krizí a tím se dotýkám těch nástrojů, které ECB používá eh, a používala eh, v posledních letech pro zvládání finanční krize. Byla to různá mimořádní opatření. Myslíte si, že nyní jsme ve slabší situaci, že situace je naléhavější, pokud jde o nutnost snižovat eh, veřejné dluhy zemí, abychom byli silnější pro případ budoucí krize? High, that is too high dluh, který je příliš vysoký, zvyšuje zranitelnost dané země. To je potřeba mít na paměti. A ponaučení, které mnoho zemí načerpalo z krize, spočívá přesně v tom, že jakmile krize udeřila, tak neměli fiskální prostor na intervence, protože dluh byl příliš vysoký. Teď máme tedy zotavení, které trvá už poměrně dlouho, doprovázené bezprecedentně nízkou úrokovou mírou. A tento prostor vytvořila naše měnová politika a měl by být použen, použit k obnově fiskálních nárazníků. Přesně z těch důvodů, které jste zmínil. A sice, abychom byli připraveni, až nastane další krize nebo další událost, a vlády budou potřebovat fiskální prostor. Děkuji. Molly Scott Cato. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jistě víte, momentálně v, parlamentě, v parlamentu se zabýváme třemi legislativními návrhy na udržitelné finance, které jsme dostali od komise. Podle mě je důležité také to, abychom využili eh, síly Evropské centrální banky a národních bank a financovat přechod k udržitelnosti eh, dostatečně urgentně. V tomto kontextu mě velice potěšilo na počátku tohoto měsíce ve vašem eh, projevu, projevu že ECB v rámci svého mandátu může a měla by aktivně podporovat přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku dvěma hlavními způsoby. Za prvé definovat pravidla hry a za druhé eh, řídit se podle nich bez ohrožení stability. To jsou dva body, které nebyly příliš detailní, takže mě by nejprve zajímaly eh, nějaké detaily eh, o tom, co to vlastně znamenalo. A pak mám ještě konkrétní otázky. Za prvé, mohl byste nám povědět o pokroku účinku v uhlíkovém zátěžem, zátěžovém testu eh, finančních institucí a za druhé, makroprudenční dohled by měl zahrnout externality, které by mohly způsobit finanční nestabilitu a identifikovat nestability, které by mohly přinášet materiální rizika. Takže v rámci řešení environmentálního systémového rizika zvážil byste zavedení stropů na úvěry pro určité e, znečišťující e, aktivity nebo aktivity prohlubují, e, produkující uhlík. A dále je tu místo pro určitá úvěrová opatření, včetně například cílů pro půjčky na určité ekonomické činnosti, jak jsou definované v, udrži, v Děkuji. Eh, nejprve bych chtěl zmínit to, jaká je situace. Eh, my jsme zkoumali nákupy zelených dluhopisů, z nichž se výnosy používají na investiční projekty s benefitem pro životní prostředí a dopad programu nákupu aktiv na trh se zelenými dluhopisy v eh, eurozóně a výsledky byly vydány v našem buletinu 8. listopadu. Takže ECB nakupovala zelené dluhopisy jak v rámci veřejného sektoru, tak v rámci programu nákupu pro eh, soukromý sektor. V tom prvně zmíněném momentálně držíme asi 24% PSBP, tedy eh, program nákupů ze veřejného sektoru a v tom druhém sektoru, v tom firemním, tam držíme zhruba 20 eh, způsobilých eh, zelených dluhopisů. V obou těchto programech podíl zelených dluhopisů, který držíme, zrcadlí počet eh, dluhopisů, které držíme v celém, eh, v celém způsobilém eh, univerzu. Prostřednictvím těchto nákupů se snížily výnosy ze zelených dluhopisů a kromě toho máme určité ekonometrické analýzy, které velkou část toho úpadku zelených dluhopisů přisuzují našemu programu nákupu v oblasti firemního sektoru. Je to trend, který je zejména viditelný eh, od oznámení CSBP v březnu 2016 a po začátku toho programu v červnu téhož roku. Zároveň emise zelených dluhopisů eh, okamžitě vzrostly po tomto oznámení a od té doby vzrůstají neustále což je v souladu s předchozími zjištěními do, o dopadech eh, našeho nákupového programu. Po oznámení tohoto programu se eh, trend zvýšil. A pokud jde o vaši druhou otázku, v oblasti klimatické klimatických změn Rizika související s klimatem jsou předmětem diskuzí a věnujeme jim část svého úsilí a naše úsilí má za cíl podporovat účastníky na trhu, zákonodárce a normotvorné orgány a identifikovat rizika plynoucí z klimatických změn a poskytnout jasný rámec, který by reorientoval finanční toky a snížil tato rizika. Z pohledu globálního charakteru té, tohoto problému ECB podporuje práci mezinárodních for a přidala se k mezinárodní síti pro greening finančního systému, který združuje centrální banky a dohledové orgány a zavazuje je k vývoji společných postupů na řešení eh, rizik souvisejících s klimatem a životním prostředím. Chtěl bych také připomenout, že ochrana životního prostředí není jediným druhotným cílem, který ECB eh, e má. Podle smlouvy eh, by se dalo stejně tak požadovat například, aby ECB eh, e podporovala průmyslové sektory, které slibují nejvyšší zaměstnanost, jako jsou například uhlíkově intenzivní sektory, bez ohledu na jejich ekologickou stopu. A co je právě tak důležité, podle požadavků smlouvy má ECB eh, jednat v souladu s požadavky otevřeného trhu a volné soutěže. A konečně ECB eh, e se řídí svým hlavním mandátem, kterým je zajistit stabilitu cen. Snažíme se tedy, jak nejlépe umíme, a rozhodně hodlám eh, průběžně toto téma přehodnocovat, ale náš mandát nám klade určité hranice, v rámci nichž se snažíme cílu dosáhnout. Děkuji. Gerolf Anemans. Ne, pardon, Marisa Matias. Já jsem zde. Děkuji pane Dragi, za to, že jste se mezi nás dostavil, za vaši prezentaci a mám na vás několik dotazů. Takže ty první dvě se týkají téhož v podstatě tématu. Vy jste říkal, pane Dragi, že stávající situace v eurozóně by mohla být dočasná. Ale v dosavadním průběhu roku 2018 eurozóna rostla méně, v podstatě nejpomaleji za poslední čtyři roky. Má první otázka se týká eh, quantitative easing. Už jsme s tím skončili? A mělo to rozhodující roli? A jaký bude závěr této politiky? Vy hovoříte o ukončování programu, ale je skutečně na místě dávat nějaké konkrétní datum? A ještě další otázka. Pokud náš ekonomický růst je naprosto závislý na nekonvenční ekonomické politice, není to náhodou důkazem toho, že ekonomický mix v eurozóně je nesprávně nastaven? Řeknu to ještě jinak. Pokud závisíme na takovéto mimořádné politice, tak pokud to skombinujeme s nízkými mzdami a s fiskálními opatřeními, není to náhodou špatné pro lidi a jejich eh, prosperitu? Neměli bychom vytvořit více flexibility pro programy veřejných investic? aby to fungovalo lépe do budoucna? Já odpovím na tu první otázku. Já jsem ve svém úvodním projevu hovořil, kladl si otázku, zda ztráta toho tempa hospodářského růstu je dočasná nebo stála. To, jak to v tuto chvíli vnímáme, a já říkám v tuto chvíli, protože ty poslední výhledy budeme mít až v prosinci. Ale zatím to vnímáme tak, že či, tato, toto snížení rychlosti je pouze normalizace růstového procesu s, po víceméně dost výjimečném roce. Výjimečném i z, z hlediska exportního sektoru a tak dále. A pak ten růst, nárůst světového obchodu zpomalil. A část této normalizace souvisí s rostoucími nedostatky na pracovních sil, Využití kapacity je značné v mnoha částech Unie a eurozóny. Takže je to strukturální e, přizpůsobení nižšímu růstu. Kromě toho jsme měli také některé dočasné faktory. A pak jsou tu ještě další faktory v jiných zemích. Takže co musíme teď posoudit, jestli je to skutečně Eh, relevantní, nebo je, jestli toto je ta situace, nebo jestli se to může změnit, jestli nás čeká nějaká vážná, závažnější recese. Nám se zdá, že nikoliv v tuto chvíli. A dovolte mi ještě říci, že očekáváme ukončení nákupu aktiv konc, do konce letošního roku. Ale i kdyby se tak stalo, tak měnová politika i nadále bude eh, spíše uvolňující, protože eh, přihlížíme k politice reinvestic a k politice eh, úrokové, ty všechny se budou vzájemně posilovat. Další otázka. Zdá se, že popíráte to, že jsme měli velmi dlouhé oživení, pět let neustálého růstu. 9,5 milionů nových pracovních míst. Když já si myslím, že ta historie této části světa to dokládá, nominální mzdy dokonce rostou. A samozřejmě ještě více v zemích, které mají vyšší využití kapacity, ale i v některých dalších zemích což je jeden z hlavních důvodů, proč jsme přesvědčeni, že dojde ke konvergenci k našemu cíli. A to teď se týká i fiskálních politik. Já nevidím příliš mnoho nějakých uh, fiskálních krácení. Možná jsou některé výjimky, ale ve většině zemí je spíš expanzivní fiskální politika. Takže celka, celkový fiskální postoj je spíš neutrální, lomeno, mírně expanzivní. A dále větší více flexibility ohledně programu veřejných investic. Tady pra, již nyní existuje určitá flexibilita. A v některých zemích Existuje velký nedostatek infrastruktury. Ale momentálně pakt stability růstu, tedy ten byl ještě nastaven v době, kdy se připravovala Maastrichtská smlouva, kdy měly být veřejné investice vyloučeny z fiskálních cílů. A tehdy kolektivní rozhodnutí bylo, že by to nemělo být vylučováno z fiskálních cílů. A to z mnoha důvodů, například, že je velmi složité rozlišit, co jsou veřejné investice a co jsou eh, běžné výdaje. Ale celá tato záležitost je v rukou legislátorů a komise. My jsme, my jsme pouze centrální banka. Now, Carol Annemans. Děkuji, pan Anemans. Vystoupím v nizozemštině. Děkuji. Pokud jde o uzavření měnové expanze, došlo k navýšení prostředků pro investice po finanční krizi. Došlo díky tomu k udržení stability. Byla to asi jediná cesta vzhledem tomu, že alternativy se příliš nenabízely. Byla to tedy jakási atypická, nenormální situace. Tato atypická monetární situace má ovšem své katastrofální dopady, především na podniky, ale také na státní orgány, které se snažily držet v nějakých hranicích veřejné finance poté, co praskly bubliny v realitním sektoru, poté, co poklesly na minimum úroky a tak dále. Objevilo se tedy velké množství čerstvých peněz, úrokové sazby byly velice nízké a pro finanční instituce bylo velice obtížné dosahovat eh, zisků. A co se dělo s penzemi, s vklady v bankách? Eh, ty byly ničeny a Rada guvernérů ohlásila, že s těmito opatřeními tedy skoncuje. Cituji, že opustí tento eh, systém eh, čistých eh, nákupů, ale Nadále podle mého názoru přetrvávají rizika. Jaká rizika vidíte vy ve střednědobém a dlouhodobém hledisku? Dopady, mám na mysli dopady té měnové expanze. Thank you. I will... Děkuji. Za okamžik odpovím, ale nejprve bych řekl, že naše politika měla katastrofální dopady, Aha, vytvořila 9,5 milionů pracovních míst v posledních letech a obnova eurozóny byla podle mě zejména díky monetární politice ECB a rozhodla vlád, eh, rada guvernéru nějak náhle o čistých nákupech nikoliv. My jsme to očekávali, plánovali, již černu jsme eh, ohlásili, že k tomu dojde, takže určitě to nebylo žádné náhle rozhodnutí. A za třetí, kdy jsme navrhovali monetární politiku pro celou eurozónu, a vy jste říkal celou eurozónu, myslel jste skutečně všechny země, aniž byste mezi nimi rozlišoval a všechna odvětví, všechny sektory. My jsme totiž nemířili monetární politikou na nějaké konkrétní odvětví. Tak to možná bylo v Sovětském svazu, ale ne ve svobodné tržní ekonomice. Takže to je jedna věc. Přesto přeze všechno eh, věříme našim odhadům. Veřejný sektor i privátní sektor, finanční i nefinanční, podle našeho názoru je připraven vypořádat se s takovým rozhodnutím, pokud padne. Dále bych chtěl říci, že měnová politika bez ohledu na naše rozhodnutí o čistých nákupech zůstane akomodativní. úrokové sazby podle našeho názoru eh, neporostou dříve než eh, v létě. Takový byl ten odhad ECB eh, e ve své době. A ECB bude znovu investovat dluhopisy, které budou splatné po další období. A tak to je. Děkuji. Děkuji, Werner Lange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 Pane předsedo dragi, na rozdíl od svého předřečníka jsem přesvědčen, že po sedmi letech ve funkci eh, můžete se s úspěchem ohlížet na uplynulé období. Bez intervencí by euro nebylo tak stabilní. Eh, když budeme slavit 20. výročí, tak to je i zásluhou ECB. E Navzdory vší kritice úvěrové politiky a nákupního programu a mnoha maličkostí si myslím, že vaše práce byla nesmírně důležitá. Teď jsou ale před vámi nové výzvy. Já mám tři otázky. Za prvé inflace. Vy jste řekl, že inflace, eh, ta jádrová inflace je nízká, zatímco celková inflace, včetně energii, je vysoká. Kde je tedy ten cíl? Kde byl, pře- kde byl překročen cíl 2% a kdy je potřeba dalších opatření, aby se navrátil růst? Druhá otázka se týká konvergence. Nové průzkumy eh, ukazují, že všechny eh, státy eura mají pozitivní konvergenci s výjimkou Itálie. Ale Itálie je teď v těžké situaci i z jiného důvodu, protože eh, ten eh, pro, protože z těch 720 milionů euro šla třetina do Itálie. Eh, potom jsou tu určití investoři, kteří dále prodali státní dluhopisy. Je ECB ochotná a schopná připravit další plán pro italské banky, jak jsem dnes četl v novinách? A za třetí, ten váš optimismus, že vytvoříme efektivnější systém koordinace hospodářských politik, tak ten, to, to si dovoluji pochybovat na základě zkušeností z posledních 20 let. Vy jste tu napsal, že přechod od koordinace ke společné rozhodovací struktuře je eh, zdlouhavý. My už ale čekáme přes 10 let tak kde byste mohl spatřit ten nutný tlak, který by se zapojením Evropského parlamentu mohl nějak přispět k vytvoření budoucího ESM? No to bylo mnoho otázek, ale nejprve děkuji za laskavá slova na počátku eh, vašího, vašeho příspěvku. Pokud jde o inflaci, Eh, eh, hlavní inflace je naším, eh, objek, naším cílem. Inflace v poslední době vzrůstá z důvodu cen energie. Cena energie také klesá, takže by se očekávalo, že inflace také bude v nejbližších měsících klesat. My tedy zkoumáme, jak eh, jádrovou inflaci, tak i další složky celkové definice inflace, které jsou stabilnější, než je energie. A tomu říkáme underline eh, inflace. Tato inflace, jak už jsem říkal eh, na počátku, je utlumená, ale je na tom lépe než v minulosti. Takže už překonala ta minima před nějakou dobou a jde nahoru. A proč si myslíme, že tato underline inflace půjde nahoru? Je to v podstatě z důvodu růstu nominálních mest, který také začíná v některých zemích více než v jiných. Ale kvalita tohoto nárůstu nominálních mest je rozhodně lepší, než byla dříve. V minulosti, když došlo k určitému stoupnutí nominálních mest, bylo to dočasné, protože to bylo způsobeno jednorázovými faktory. Teď eh, nominální mzdy rostou na základě eh, dojednaných mest, takže v podstatě jde o stabilní nárůst, který bude nějakou dobu trvat. Postupně tyto eh, nárůsty mest a mimochodem také eh, výrobních cen se projeví na vyšších cenách a vyšší inflaci v budoucnosti. A bude to v různých zemích záviset na tom, jaká, jaká bude fáze ekonomického uh, obchodního cyklu. Víceméně se dá pozorovat, že na počátku je větší nabídka pracovních míst, ale často jsou to nekvalitní pracovní místa, dočasná. A když jsou lidé na dočasné pracovní pozici, tak nepožadují vyšší plat postupně stabilizují svou zaměstnaneckou pozici a později budou požadovat vyšší plat. To je běžný cyklus. Některé země jsou eh, hodně pokročilé a v jiných zemích vytváření pracovních míst, to jsou, tam jsou to trvalá pracovní místa na plný úvazek. Zatímco v jiných zemích ta pracovní místa jsou stále ještě dočasná. A ten počet, eh, nebo ten podíl eh, dočasných pracovních míst klesá a vzrůstá podíl trvalých pracovních míst. Takže jak vyšší výrobní ceny, tak vyšší nominální mzdy nás vedou k domněnce, že tyto nárůsty se projeví vyššími cenami. Ale bude to trvat, protože ta doba, za kterou ta doba, po kterou tu nebyla dostatečná cenová kapacita, byla velice dlouhá, takže to trvá déle než v jiných případech. Přesto ale věříme tomu, že inflace konverguje k našemu cíli. A pokud jde o konvergenci, tak já naprosto souhlasím s vámi. A taky se u toho ještě chvilku zastavím. Já už jsem ve svém úvodním projevu na to narazil. A sice na ten přechod od eh, řízení na základě pravidel k řízení na základě institucí. Ale abychom se mohli posunout tímto směrem, je zapotřebí důvěra. Důvěra mezi členskými státy, mezi vládami, mezi lidmi. A důvěra závisí na dvou faktorech. Jedním z nich je dodržování pravidel a druhým je to, co jste zmínil, konvergence. Jestliže země, ať už z jakéhokoliv důvodu, se odchýlí, tak z definice oslabí a proto je těžké jim důvěřovat v tom procesu, který považujeme za nevyhnutelný. má být měnová unie silná. A ještě poslední slovo k vaší otázce ohledně eh, přechodu eh, od pravidel k institucím. Když se podíváme do minulosti, jak vypadala měnová politika, tak až do konce 80. let každá centrální banka měla svou vlastní měnovou politiku. A z hlediska finanční stability to bylo velice náročné protože existoval volný pohyb kapitálu a přitom nastávaly změny směných kurzů neustále. A v podstatě řízení měnové politiky bylo nesmírně těžké. A tehdy také existovala pravidla pravidla pro to, jak stabilizovat směnné kurzy. Pravidla, která určovala, jak moc se může určitá měna pohybovat v určitých mezích. A ta pravidla byla neustále porušována, protože byly příliš silné tlaky trhu. A právě to vedlo lidi k tomu, že vytvořili Evropskou centrální banku. A to je dobrý příklad přechodu od pravidel k institucím. A jak jste sám říkal, tak tento přechod byl velice úspěšný. Děkuji vám. Děkuji. Pedro Silva Pereira. Děkuji, pane předsedo. Pane Draghi, já bych nejprve chtěl eh, vyslovit souhlas s vašimi zásadními sděleními. Za prvé, že eh, je ještě potřeba silný stimul pro měnovou politiku a je potřeba ho eh, udržet i po ukončení nákupního programu a kvůli zpomalení evropské ekonomiky je to tím pochopitelnější. A to druhé hlavní sdělení je potřeba učinit konkrétní kroky směrem k reformě eh, Evropské měnové unie. Vy jste zmínil tři oblasti. Koordinaci politik, eh, zavedení eh, Evropské investiční stabilizační funkce a potom reforma ESM. A já mám tři otázky k těm posledním dvěma bodům. Za prvé, stabilizační funkce. Vy jste zmínil, že eurozóna potřebuje fiskální nástroj, který by udržoval e, konvergenci. Vy jste to formuloval velice pečlivě, ale souhlasíte s tím, že kromě udržování konvergence je potřeba také podporovat konvergenci, protože jsme nyní v situaci, kdy panuje divergence jak z ekonomického, tak sociálního hlediska mezi jednotlivými členskými státy eurozóny. A druhá otázka se týká reformy ESM. Co je v plánu na prosincovém summitu? Bude to vytvoření eh, jednotného záchranného fondu a já se ptám, jak je to urgentní. Protože jedním z témat této diskuze je, že jakmile bude eh, SRF eh, nebo kdy bude zkrátka SRF plně v provozu. A konečně dnes bude výbor Ekon diskutovat o mé zprávě týkající se reformy ESM. A hovoříme o vytvoření Evropského měnového fondu. Místo Evropského fondu stability, aby bylo jasné, že měnová politika je v kompetenci eh, centrální banky. Zajímal by mě váš názor. Děkuji. Slova zachovat konvergenci, to se týká vlastně situace, kdy se e, některé země sladily dostatečně na to, aby měly ústřední fiskální kapacitu, ale přitom jsou stále vystaveny šokům, které mohou být idiosynkratické, nebo šoky, které u nichž ta, to sladění by v podstatě bez nějakých dalších kroků bylo promarněno. A takže je rozhodně naléhavé mít takovýto systém, jednotný systém eh, řešení krizových situací. Samozřejmě jde o určité implementační modality, ale celkově se jedná o naléhavá opatření. Je to součást prohloubení a posílení měnové unie. Musíme dotáhnout bankovní unii a musíme důvěry, důvěryhodným způsobem posunout unii kapitálových trhů. Dá se, hodně věcí se dá dělat rychle, řada dalších je pomalejší, třeba harmonizace informačních zákonů napříč státy. To je pomalejší, ale hodně věcí se dá udělat hned a myslím, že komise brzy předloží dokument, v němž identifikuje eh, ta, jaksi, ty snadno dostupné cíle. V tom třetí bodě nemohu než souhlasit ohledně toho, že bychom neměli používat slovo monitorování, když jmenujeme když se snažíme stanovit určité reformy institucí. A souhlasil bych s tím. Ano. Mnoho z nás to podporuje. Evropský stabilizační fond. Pan Luděk Niedermayer. Děkuji. Vítejte. Dovolte mi říci, že rovněž sdílím posouzení pana Langena, pokud jde o vaši práci eh, v ECB. Mám otázku týkající se nedávných eh, ekonomických čísel. Ekonomika eh, se těší na výšení zaměstnanosti a růstu mest, což by mělo přispívat k ekonomické expanzi, protože více lidí má pracovní místo a mají vyšší plat. A pokud tu nebudou nějaké další faktory, tak, to, tak by to mělo spíš podpořit eh, hospodářský růst v nadcházejících eh, čtvrtletích. Takže mám dvě otázky týkající se těchto posledních čísel, která nejsou příliš silná. První, pokud bude nějaké viditelné zpomalení v příštích několika letech, jsme vybaveni dostatečnými nástroji na podporu ekonomiky protože eh, já se obávám, jestli to sám řekl, že fiskální politika je spíše expanzivní, úrokové sazby jsou u nuly, takže nám budou chybět klíč, dva klíčové prvky, pokud ekonomika zpomalí. A za druhé, to je myslím technická otázka, vždycky se říká, že výrobci automobilů hráli důležitou roli, pokud jde o příspěvek těm slabším číslům v třetím čtvrtletí. A mně se zdá, že Eh, jak si z továren vychází nová auta, ale pokud, že, a že jsou zahrnuty ty, tyto automobily do těch čísel, že tam je jenom problém s prodejem. Takže mě by zajímalo, do jaké míry skutečně automobilový sektor je faktorem, který eh, vysvětluje slabší růst ve třetím čtvrtletí, zejména v Německu. Děkuji. K vašemu prvnímu dotazu, ohledně toho, zda existuje nějaké viditelné zpomalení, jestli máme dostatek prostoru, pokud je o politická opatření. Naše měnová politika bude i nadále velmi eh, akomodativní a po dlouhé období, protože vnímáme, že tato konvergence inflace směrem k našemu cíli má horizont který je asi do roku 2020, jestli se nemýlim. Takže bude tu i další eh, prostor z hlediska eh, našich eh, těch cest týkajících se úrokových sazeb a tak dále. Pokud jde o ten automobilový průmysl, tak automobilový průmysl v, v tomto čtvrtletí v podstatě se spíše e, oživuje, ne ještě do té míry, že by to nahradilo ty poklesy z toho předchozího čtvrtletí, to si možná vyžádá více než jedno čtvrtletí, aby došlo k plnému offsetu. Ale nevidíme důvod, proč by to oživení nemělo pokračovat, kromě jediného varování nebo upozornění, což miním za chvíli. Ale ne, nejsou to rozhodně jenom tyto jednorázové faktory. Nesouvisí pouze s automobilovým průmyslem, automobilovým průmyslem, ale i některé další, které jsem zmínil. Například určitý pokles na nižší úroveň výstupů, z, pokud jde o eh, mezinárodní obchod. Protože nárůst eh, světového obchodu, tedy světový obchod roste pomaly, ale neznamená, že by byl nízký. Stále je to ještě nad historickými průměry. A v některých eh, oblastech je to skutečně i vysoké. Takže je zatím předčasné. Říkat, že by se blížilo nějaké zpomalení. To myslím, že je ještě brzy. A ty jednorázové faktory existovaly nejenom v automobilovém sektoru, ale i v dalších zemích. Děkuji. Um, jak... Děkuji, Jakob von Weizsäcker. Ano, děkuji, pane předsedo. Připojím se k panu Niedermayerovi a panu Langenovi, pokud jde o celkově pozitivní posouzení. Také se mi líbilo, to velice přesné vysvětlení toho, že když nám slunce svítí, je potřeba začít budovat střechu. A to ze dvou důvodů. Samozřejmě, abychom se připravili na případnou budoucí krizi a za druhé, eh, ono i to slunce může zářit a svítit až tak moc, eh, až bude veliké horko a zatopí to těm zemím, které mají eh, veliké dluhy. Takže na tom se shodneme, včetně toho, že Posoulení fiskální kapacity je velice důležité, pokud chceme tu střechu udržovat v pořádku. Pokud jde o konvergenci, o tom jste už hovořil, říkal jste, um, jak je důležitá. A já si myslím, že tradičně bychom si mysleli, že konvergence je v tomto kontextu užitečná a produktivní, protože může přinést tu konstruktivní nejednoznačnost, jak to rádi označujeme tady v Bruselu, s mnoha možnými výklady. A teď se dostávám ke své otázce. Eh, bojím se, že slovo konvergence právě v tom, jak je nejednoznačné, se do určité míry stává samo o sobě problémem, protože konvergence samozřejmě existuje jako termín a eh, v členským státům měl měla konvergence usnadňovat eh, situaci v okamžiku, kdy měli malý fiskální eh, prostor, mělo jim to pomoci odolávat otřesům, bylo to určité zajištění proti otřesům, které by mohly přijít. Ale ona je tady ještě jiná konvergence, jiný eh, druh konvergence. To je ta oblast strukturálních fondů, kdy cílem je posilovat celkovou konvergenci v EU. Není to konvergence e, čistě monetární. Takže pokud bychom konvergenci vzali v tom nejširším slova smyslu, tak si myslím, že vlastně e, to vyvolává určité obavy. A tak se vás chci zeptat, zda by nebylo rozumnější se nyní rozloučit e, s tím slovem konvergence, byť ne s jejím záměrem, a spíše usilovat o fiskální kapacitu eurozóny. Měli bychom tedy být konkrétnější a usilovat o urychlení politického konsenzu na tom, co opravdu potřebujeme, co chceme, například eh, pojištění pro případ evropské, eh, evropské pojištění pro případ eh, nezaměstnanosti to jsou eh, dalekosáhlé mm, záležitosti a je potřeba je správně interpretovat. Děkuji. Já s vámi naprosto souhlasím. Během vašeho projevu jsem se snažil zamyslet nad tím, o jakou konvergenci nám jde a já myslím, že jsou tady tři zásadní rysy konvergence, že konvergence postihuje nejméně tři jevy. Jednak je to cyklická konvergence a mimochodem konvergence může být eh, interpretována jako růst výstupu, růst přidané hodnoty eh, v jednotlivých zemích. Je to disperzní ukazatel, který je na historickém minimum. Museli bychom jít do začátku 90. let, abychom našli podobnou míru konvergence. Takže konvergence v tomto slova smyslu, ano, ta proběhla. A to díky eh, obnově po krizi byla to rozsáhlá konvergence. Pak je tady ovšem druhá definice konvergence, která souvisí se strukturálními reformami. A to už je konvergence v tom slova smyslu, kterou potřebujeme zavést a zrealizovat. Například vy jste to zmínila, já s vámi souhlasím, že systém zajištění v nezaměstnanosti to je slibný způsob, jak postupovat ku předu. Ale jak toho docílit, pokud jsou naše trhy práce tak odlišné, pokud klasifikační pravidla jsou eh, ne úplně jiná protože někde jsou definována centrálně, ale jinde zase ne, takže přece jenom se liší. A my potřebujeme konvergenci eh, alespoň na institucionální úrovni konvergenci reálných strukturálních reform, abychom ekonomiky opravdu motivovali k tomu být konkurenceschopnější, protože pokud jedna ekonomika bude hodně konkurenceschopná a jiná zase vůbec ne, tak samozřejmě Eh, jakákoliv spolupráce je komplikovaná. A pak je tady třetí význam konvergence, to, co jste říkal vy, ty strukturální fondy. To znamená redistribuční konvergence, ta, kterou, eh, které dosahujeme redistribucí. Tu je třeba si časově omezit eh, Myslím, že bychom se teď měli v rámci fiskální kapacity omezit na tu první definici, cyklickou definici prevence a odolnost vůči otřesům. A možná bychom měli přestat používat to slovo konvergence, jak navrhujete vy, zamyslím se nad tím. Děkuji. Děkuji. My teď právě pracujeme na těch asymetrických otřesech, což je vlastně ta první definice konvergence, jak jste o tom hovořil. A pokud chceme podpořit eh, zajištění eh, v nezaměstnanosti, není nutné možná jít cestou naprosté harmonizace spíše by bylo dobré nastavit si nějaké pojistky pro národní systémy, tak abychom zohlednili přirozené rozdíly, které v systémech existují. Jinak souhlasím s tím, že ty tři druhy konvergence jsou různé a že všechny jsou potřeba, včetně té třetí, Eh, snižování eh, rozdílu prostřednictvím strukturálních fondů je samozřejmě také velice důležité. Je to celoevropská hm, konvergence, byť se to nemusí úplně týkat toho našeho úzkého pojetí konvergence. Nyní pervánš, prosím. Máte, jste na řadě, protože pan Lopez tady není, tak jste dalším řečníkem. Yes, but, uh, but uh, if you, if Sorry, that's... Otherwise we... Pokud nechcete vystoupit, tak začneme Filipem a pak, eh, takže Filip Lambert. Ano, děkuji. Mi potěšením, že jste tady, pane Draghi. Líbí se mi váš přístup, že od pravidel přejdeme k systému založeném na institucích a já doufám, že stále tímto směrem, směrem jdeme. Navážu na Molly Keckoto. Vyslechl jsem si vaši odpověď a úplně mě neuspokojila, protože jste vlastně řekl, že je tady celá řada různých omezení, řada cílů a že možná budeme chtít pokračovat ve financování eh, věcí, kde porostou pracovní místa, ale budeme poškozovat klima. Ale pokud budou klimatické změny takto úprkem pokračovat ku předu, tak ani žádná ekonomika nakonec nebude. Takže já si myslím, že v rámci činností ECB eh, by se mělo zohledňovat financování činností, které nějakým způsobem pomáhají zmírňovat klimatické změny. Zároveň s tím si myslím, že třeba financ že jsou tady ovšem aktivity, které se nyní financují a které jdou přesně opačným směrem. A to mě trochu mate, protože říkáte, že vám jde o otevřenou tržní ekonomiku, ale když krátkodobá obsese tržní ekonomiky je taková, že nebere v potaz dopady klimatických změn, to znamená, že se vůbec nezohledňují v racionálních ekonomických rozhodnutích, tak vlastně eh, čelíme selhání trhu. Takže jedna věc, kterou dělá ECB, ta zní rozumně, druhá eh, je ta, že bychom měli regulovat ekonomiku trochu jiným způsobem. Měli bychom například eh, zavést nějaký mechanismus eh, vykazování klimatických rizik, povinný eh, mechanismus, abychom docílili určité tržní disciplíny. Byl bych rád, kdybyste se nad tím dále zamyslel a trochu se více k tomu vyjádřil máme tady ano nějaké urokované mm, vklady, které rostou, ale vy to odříznete od eh, jejich případných klimatických dopadů, to, no, proto nevidím žádné řešení. Děkuji. To rozhodně není eh, snadná věc, o čem hovoříte. Já bych chtěl říci, že my nechceme financovat eh, aktivity, které povedou k velkému růstu pracovních míst, ale budou zásadním způsobem a záměrně ničit klima nebo ho nezohledňovat. Já jsem pouze uváděl různé sekundární mandáty, které ECB má. Také bych chtěl říci, že tato diskuze již začala v Radě guvernérů a já bych v ní rád pokračoval. Budeme diskutovat o tom, jak dále doladit, pokud je to vůbec možné, měnovou politiku i s tímto ohledem. Například pokud jde o portfolio penzijních fondů, tak tam jsme delegovali eh, zástupné eh, hlasování na správce investičních fondů, kteří dodržují zásady OSN pro odpovědné investování. Chceme, aby eh, zahrnuli standardy pro environmentální a sociální řízení do politiky hlasování a také chceme u dalších správců aktiv eh, případně nastavit takováto pravidla pro investování eh, do, do portfolí. Chceme, aby tato pravidla platila i o pro Všeobecný rezervní fond ECB, eh, e takže prověřujeme teď interně možnosti, jak bychom tyto kritéria OSN mohli implementovat. Snažíme se tedy na tom pracovat, ale opravdu to není jednoduché, protože monetární politika má fungovat pro celou eurozónu napříč zeměmi, odvětvími a naše cíle jsou definovány agregovaně. Zároveň se stále více pozornosti v Radě guvernérů věnuje té problematice, kterou jste nastínil vy. Děkuji. Thank you. Děkuji. vám Perez. Děkuji. Pane předsedo, vy chcete organizovat jakýsi tedy návrat měnové politiky k těm klasičtějším nástrojům, jak tady bylo připomenu, jak jste to připomněl i vy a jak tady potrhl kolega Silva Pereira. Ale kromě toho, se chci vrátit ještě k cílům dlouhodobé cenové stability, tak jak jsou nyní eh, stanoveny doktrínou centrální banky. Často se zúraznují strukturální reformy, k tomu se vracíme často. Ale nad rámec toho jsou i další faktory, které v podstatě znamenají, že rizika, že nebude růst, že se nedostaví růst Evropské unie v eurozóně, z hlediska faktorů, řekněme, demografických nebo faktorů produktivity, či strukturálních reform. Takže domníváte se, že když se vrátíte do normálního období, normální e, politiky měnové, takže budeme mít stále ten dvouprocentní inflační cíl? Thank you. Uh, Děkuji. Já už jsem to říkal. V současné době se těžko s jistotou posuzuje, zda ve střednědobém a dlouhodobém hledisku zda nastane eh, spíše ta cesta stagnace, anebo pouze dočasné mm, omezení růstu. Je pravda, že v posledních 6-7 letech jsme zaznamenali, že růstový potenciál se zvyšuje z toho původního minima po krizi, takže určitě není pevně ukotven v těch nízkých hladinách. Také platí to, co jste říkala o demografii, že jsou tady tyto demografické tlaky. Na druhé straně je tu rovněž problematika digitalizace. Technologický rozvoj je neuvěřitelný v různých odvětvích, ovlivňuje to naše činnosti a myslím si, že díky tomu se zřejmě nezrealizuje ta alternativa stagnace. Důležité je mít nastavené mm, cíle a podle nich kalibrovat monetární politiku a udržovat ji na eh, trvalé udržitelné míře konvergence. V posledních několika málo letech, eh, několik z vás už se na to ptalo, a jste říkali, že bychom měli mít 1%, míru 1% nebo 3%. A já jsem vždy říkal k této věci, že tady nejde o nějaké náhodné uvažování, že by si centrální banky v 90. letech zvolily jako cílovou hranici náhodně 2%, byly k tomu konkrétní důvody a ty jsou zvláště důležité v oblasti, kde nemůžete měnit eh, úrokové eh, směné kurzy. Takže omezení se na nižší inflaci by nám více svázalo ruce. Také by se těžko vysvětlovalo, proč jsme si změnili cíle, aniž bychom jich eh, v prvé řadě dosáhli. Takže bychom tím mohli podrývat svou důvěryhodnost. Ale jsou tady důležité důvody, proč jsme nechtěli tuto chvíli ani diskutovat o té vámi navrhované alternativě, protože by to zvýšilo volatilitu a mělo by to dopad na očekávání. Takže pro tuto chvíli chceme pokračovat eh, v této cestě. Nebudeme diskutovat o změně cílů. Thank you very much. Děkuji vám. Takže můžeme ukončit tuto první část eh, měnového dialogu s panem Dragim jakožto předsedou ECB. Myslím si tedy, že tu zazněla široká podpora napříč politickým spektrem pro měnovou politiku ECB. A znovu zde zaznělo, jak důležité je to vaše dvojí sdělení, které jste nám dnes předal. A nyní jdeme na veřejné slyšení s Máriem Dragim jakožto předsedou eh, Evropské rady pro systémové riziko. Což, jak víte, je orgán, který má na starosti makroprudenční dohled nad finančním systémem Evropské unie. Pan Draghi naposledy zde vystoupil v této funkci 9. července 2017. Já si myslím, že to bylo 2018 tedy. A je potřeba zdůraznit, že Evropský parlament se zabývá ESRB eh, e také v rámci revize ESA. Takže vítejte tu v další roli, pane předsedo, a máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci Výboru pro hospodářské záležitosti, dámy a pánové. Jsem velice rád, že mohu vystoupit dnes po druhém. Tentokrát jako předseda Evropské rady pro systémová rizika ESRB. Dnes bych se chtěl soustředit na dvě témata. Budu hovořit eh, o některých zjištěních, které jsme učinili v rámci práce ESRB, pokud jde o odvětví komerčních nemovitostí. A následně bych se zmínil o návrzích ESRB, pokud jde o makroobezřetnostní nástroje pro pojišťovny. Takže začnu nejprve odvětvím komerčních nemovitostí. Toto odvětví je velice důležité pro finanční stabilitu nejenom proto, že je to odvětví rozsáhlé, ale také vzhledem tomu, že je velice silně provázáno s finančním systémem a s dalšími odvětvími reálné ekonomiky. A z těchto důvodů je velice důležité, aby makroobezřetnostní úřady velice pečlivě monitorovali vývoj v oblasti komerčních eh, realit. Dnes eh, naše rada vydává zjištění své monitorovací činnosti v tomto odvětví a já tedy zmíním hlavní výstupy z této zprávy. Banky jsou i nadále velice důležitým zdrojem financování komerčních realit ve většině evropských zemí. Ovšem nebankovní a instituce a mezinárodní investoři sehrávají na tomto eh, trhu mnohem větší roli než před krizí pojišťovny, penzijní fondy a investiční fondy jsou dnes eh, největšími držiteli dluhopisů z oblasti komerčních realit eh, eurozóny. Navyšující se podíl přeshraničních eh, nebankovních finančních aktivit v komerčních realitách má své pozitivní aspekty. Například díky tomu roste sdílení eh, eh, rizika, protože ztráty z komerčních realit se takto mohou rozprostřít mezi větší počet subjektů a zemí. Dále v případě potíží na domácím finančním trhu je tady přístup k zahraničním bankám a jiným institucím a ty nabízejí alternativní zdroje financování. Možnost zajistit si přísun kapitálu v takovémto období může snížit délku doby propadu a uspíšit obnovu. Nicméně ten posun, který jsem popsal, může také otevírat možnosti nových otřesů v oblasti komerčních realit, který se potom může eh, rozšířit do finančního sektoru a reálné ekonomiky. Některé nebankovní instituce, například otevřené nemovitostní investiční fondy, eh, mohou potom eh, být pod tlakem na odkup v okamžiku, kdy dochází ke korekcím cen komerčních nemovitostí a kdy instituce jsou nuceny eh, tato aktiva rychle prodávat. Přítomnost zahraničních investorů ohledně nich tedy nemáme ovšem dostatečné statistické údaje, ale jejich přítomnost může také navýšit riziko velice rychlých cenových korekcí, protože tito se mohou rozhodnout, že své prostředky velice rychle stáhnou v okamžiku, kdy mají pocit, že výnosy by mohly být vyšší někde jinde, nebo když začne na trhu panovat nejistota, nebo budou hrozit regulační arbitráž. Takže Eh, tyto zahraniční investoři sebou nesou určité, určité slabiny. Makroobezřetnostní úřady se snaží tyto slabiny týkající se komerčních nemovitostí samozřejmě řešit a používají k tomu řadu různých nástrojů, ale většina z nich se soustředí na bankovní sektor pouze několik málo z těchto nástrojů se již eh, reálně uplatnilo eh, s tím, že se nejčastěji aplikuje zvýšení rizikové váhy v případě expozice v komerčních eh, realitách. Ve třech zemích, kde se použila, ve třech zemích už byla použita opatření zaměřená na dlužníky. Některé další země aktivovaly makroobezřetnostní rezervy, například rezervu na systémová rizika a proticyklickou kapitálovou rezervu ve snaze řešit citlivá místa nebo slabiny v komerčních realitách. Roste role nebankovních institucí ve eh, financování komerčních realit. A proto je potřeba mít k dispozici příhodné makroobezřetnostní nástroje. SRB nadále pracuje na makroobezřetnostní politice, která jde nad rámec bankovního sektoru. Dnes SRB vydává tedy tu zmíněnou zprávu, a v níž zmiňuje, jak posílit regulační rámec pro pojišťovny. Kvalitní pojišťovací sektor přispívá k finanční stabilitě. Zajišťováním rizik eh, pojišťovny eh, redukují rizika vysokých ztrát pro domácnosti a firmy a propojením dlouhodobých eh, úspor a investic zase přispívají k ekonomickému růstu. Nicméně chování pojišťoven může také přispívat k vytváření slabých míst ve finančním systému. A proto se ESRB domnívá, že úřady by měly mít vhodné makroobezřetnostní nástroje, kterými by mohly cílit na systémová rizika v oblasti pojišťovnictví a jít nad rámec jednotlivých eh, institucí. Já bych se teď zmínila o některých eh, našich hlavních eh, doporučeních v této oblasti. Tak eh, za prvé, úřady by měly mít možnost nastavovat omezení pro mm, dividendy a růst tržního kapitálu, aby se posílila mm, odolnost v případě obtíží na trhu. Dále nelze vyloučit, že dojde k období, kdy by chtěli držitelé eh, pojištění ukončit své eh, pojistky, čímž by ohrozili likviditu pojišťoven a Úřady by měly mít možnost ochránit finanční trhy i samotné pojistníky před negativním dopadem takovýchto eh, mimořádných tlaků na likviditu pojišťoven. Jedním způsobem by bylo, že by jsme zvážili eh, možnost eh, dočasně znemožnit ukončování pojistných smluv. Minule jsme o tom diskutovali v souvislosti s investičními fondy. Makropruden obezřetnostní nástroje pro pojišťovny by eh, měly zohledňovat také časově proměnlivé proticyklické kapitálové požadavky. Takové požadavky by snižovaly tendence rozprodávat eh, aktiva v době poklesu. Také by mohly pomoci předcházet nárůstu slabin tím, že by se eh, zvýšily kapitálové požadavky v období růstu. Dále je důležité zajistit eh, důslednost makroobezřetnostní politiky tím, že rozšíříme určité nástroje, které se používají v bankovním sektoru, také na pojišťovny, které se pouští do v podstatě bankovních činností, jako jsou eh, hypotéky nebo financování komerčních realit. A na závěr bych chtěl eh, říci, že na této oblasti je potřeba ještě více zapracovat. Především je třeba se rozhodnout, jakým způsobem skalibrovat tyto nástroje, jaké si nastavit prahové hodnoty a jakým způsobem by tyto nástroje eh, měly zapadnout do současné regulace. ESRB bude o všech těchto záležitostech nadále diskutovat a budeme se snažit přispět k přeskumu směrnice Solventnost 2 a doufejme, že tak pomůžeme i vašemu výboru rozhodnout se o budoucí podobě regulačního rámce pro pojišťovny. Děkuji za pozornost a jsem vám k dispozici, pokud máte nějaké dotazy. Děkuji vám za tento projev a za to, že jste se soustředil na téma, které je a bude ve středu pozornosti našeho výboru, tedy implementace a revize Solvency. A nyní začneme s otázkami. První je pan Werner Langen, DPP. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám otázku, co se týče penzijních fondů a poprosím vás o vaše hodnocení. V rámci EMIR 2, v rámci vyjednávání a v trialozích, na straně parlamentu dvě hlavní frakce požadovaly záhrnutí penzijních fondů do tohoto systému dohledu a požadovali jsme také zajištění eh, checks and balance. A komise je proti a už 8 let zdržuje. Ten objem je přes 3 miliardy euro ve třech největších zemích. A má otázka má dvě části. Za prvé, ECB eh, e zatím se ještě oficiálně nevyjádřila, pokud vím. Eh, jak vy eh, se díváte na zahrnutí penzijních fondů do nařízení o derivátech EMIR? A potom za druhé, to je ta druhá oblast, jaké jsou relevantní třetí státy pro vykonávání dohledu. Přijde Brexit, zatím jsme teprve v počáteční fázi, ale pak bude rozhodnutá otázka, Eh, jak budou zajištěny eh, CCP po Brexitu. Podle mého názoru eh, odpověď leží v eurozóně, ale zatím ještě nebyl nalezen přechodný režim s Velkou Británií. A potom druhá oblast otázek se týká kybernetických rizik jak se díváte na rizika, která způsobují kybernetické útoky, pokrok výpočetní techniky a tak dále na finančním trhu? Jaká rizika hrozí? Například pokud jde o obchody CumEx, kde jde o miliardové ztráty na příjmech zdaní. Já mám značné pochybnosti o tom, jestli tady vykonáváme dostatečnou předběžnou opatrnost. Děkuji. Pokud jde o penzijní fondy, ESRB prohlásila, že penzijní fondy by neměly být výjimku, že by měly být zahrnuty do CCB. Pokud jde o Brexit, tak je to velice těžké, protože my nejsme stranou toho vyjednávání. To vyjednávání je velice složité a některé jeho aspekty se vyjasní v nadcházejících týdnech. Takže zatím ještě nejsme schopni říci, co bude. Pokud bychom ale museli hádat, jak to bude vypadat v blízké budoucnosti na základě vývoje z poslední doby, tak je jasné, že obě strany jsou odhodlány eh, vyhnout se finanční nestabilitě. Vyhnout se rizikům ohrožujícím finanční stabilitu a snaží se o to, aby buď soukromý sek- snaží se buď pomáhat eh, soukromému sektoru provádět zmírňující opatření, anebo jako nedávno komise prohlásila, že chystá eh, veřejnou politiku, aby k žádným takovýmto rizikům nedošlo. A k vaší poslední otázce. Jak víte, kybernetická bezpečnost je téma, které se těší značné pozornosti na všech úrovních. Myslím si, že eh, v komuniké G20 eh, nebo G7 eh, to bylo identifikováno jako nejrelevantnější riziko pro finanční stabilitu. ESRB momentálně slouží jako síť, která usnadňuje diskuzi a sdílení znalostí mezi členskými státy. Momentálně se v té diskuzi zaměřujeme spíše úžeji na zranitelná místa, na zranitelnosti. Proskoumali jsme různé typy zranitelných bodů, které identifikují naši členové v rámci vykonávání do vnitrostátního dohledu a snažíme se rozlišovat mezi různými metodikami, které jsou používány v jednotlivých členských státech a snažíme se identifikovat a hodnotit zranitelná místa, protože ne všechny členské státy to dělají stejně. Používají eh, různou eh, metodiku a také různou, eh, různé způsoby reportování o zranitelných místech. Snažíme se tedy udělat si přehled o zranitelných místech v celkovém systému a o přenosových kanálech kybernetických incidentů, které způsobují značná narušení. A to je bod, který bude figurovat na našem pořadu jednání průběžně a neustále v následujících letech. Děkuji. Děkuji moc krát. Vážíme si toho, že ECB má stejný názor jako my v této náročné diskuzi. Vážíme si také toho sdělení od komise o um, nouzových opatřeních, což nám připomíná, že rozhodnutí o ekvivalentnosti může být v případě nouze přijato velice rychle. Samozřejmě bychom byli raději, kdybychom to nemuseli zkusit a nemuseli kontrolovat, zda všechna opatření jsou dostatečná. Doufejme, že to nenastane. Uvidíme tedy, co se stane. Na základě hlasování v House of Commons. Pervanč Beres. Děkuji vám. Vy jste zmínil jednu věc. o které se diskutovalo, eh, když to byl přítomen Burkhard Balc na téma ESRB. Možná, že pokud jde o úrokové míry, tak je to určitá příležitost, která by se dala využít. Vy jste hovořil o eh, finančních trzích a o intervencích v oblasti komerčních půjček. Domníváte se, že to je eh, spíše dohledový úkol, který eh, je potřeba provádět na různých úrovních? A pokud je potřeba měnit legislativu, tak pak myslím, že máme problém, protože Jednak samozřejmě je legislativa ohledně toho, jak k tomu přistupuje bankovní systém nebo takzvaný stínový bankovní systém, ale také e, pokud jde o ty komerční dluhopisy, už jste identifikovali země, kde legislativa v této oblasti napomáhá vytvoření takové, e, takovéto, takovéto oblasti, tak působnosti. E, kromě toho samozřejmě je potřeba vnímat spíše ma, mít makropohled v, makro, v té makroprudenční oblasti, ale měli bychom čekat od ESRB na nějaká doporučení, a nebo se domníváte, že by tato otázka měla být řešena na jiném fóru? Děkuji. Pokud je o ten váš druhý bod, který se týká rizik, týkající se komerčního sektoru nemovitostí, tak vzhledem k jeho velikosti a silné propojenosti, tak samozřejmě si zaslouží e, obzvláštní pozornost. Takže hlavní identifikovaný zdroj um, určitých slabin a zranitelností, alespoň tak, jak jsme ho identifikovali v několika zemích, je to, že e, investoři hledají pasivní příjem a to vedlo k tomu, že to v podstatě vyhnalo eh, hodnoty eh, komerčních nemovitostí velice vysoko, zvláště v primárních przích, trzích. Eh, a tím pádem samozřejmě jsou určitě zranitelné vůči šokům. Je pravda, že banky jsou tomu vystaveny. Ale jsou to známé banky, a otázka teď, jak jsou tyto známé banky napojeny na bankovní systém a na reálnou ekonomiku. A SRB a obecně myslím, že i obecně všechny orgány, které jsou zodpovědné za makroprudenční politiky, všechny příslušné orgány v různých zemích a ECB, by měly mít možnost jakéhosi širšího toolkitu, který by sahal dál než jen eh, na bankovní systém i na ten nebankovní systém. Také by měla být větší viditelnost těchto investorů. Abychom měli více informací o propojení těchto institucí. Čili i v tom bankovním, i v tom nebankovním systému bychom se měli být schopni chránit před materializací rizik. Pokud jde o specifickou otázku té legislativy týkající se této otázky, tak k těm k tomu leasingu, tak to vám řeknu, případně dám písemně. A před tím, než rozšíříme ten, eh, ten makroprudenční soubor nástrojů, tak samozřejmě musíme to rozšířit na ten nebankovní sektor, ale také sektor pojišťovnický. Takže souhlasím, že bychom to měli rozšířit. A je tu celá řada věcí, které bychom mohli dělat. Ale tam je ten úkol možná snažší. V sektoru pojišťovnictví ten perimetr těch entit, které by byly cíleny touto politikou, je dobře definovan. Zatímco v tom nebankovním sektoru je to těžší definovat. Takže vy jste přesvědčen, že ESRB by mělo řešit makroprudenční rizika pojišťovní, pojišťovnictví, protože oni budou tvrdit, že pak není korektní to eh, zastoupení v, radě SRB. No, oni jsou zastoupeni, ale jistě ne, nemusí to být SRB. SRB není rozhodující exekutivní instituce. Vy jste předpokládali, že to bude jakási soft power, komunikace, analýza, doporučení. A to ukazuje, že, že tato doporučení jsou efektivnějším nástrojem. Takže já si nemyslím, že by měly být nutně nějaké dozorčí dohledové pravomoci, ale příslušný, příslušné orgány národní mají tuto pravomoc, nebo EOPA, To jsou ty instituce, které bychom mohli cílit. Ramon Tremosa, děkuji. Pane předsedo, Dvě otázky. Vy jste hovořil o nemovitostech a já se chci zeptat na eh, takzvané MPL, které vyplynuly ještě z bubliny z toho posledního cyklu. Víte, že se teď bavíme o rozhodnutí, nařízení ohledně MPL. Rada už to schválila. Zdá se, že to projde. A přístup rady tedy předpokládá jednotný harmonogram. Ale neobáváte se určitého asymetrického šoku v některých členských státech vzhledem k problémům, které mohou, na které mohou narazit některé banky při eh, implementaci těch takzvaných backstopů? A dále debata z uplynulých měsíců A to je eh, selhání nebo možné selhání, náchylnost k selhání. Víte, že v případě Banko Popular jsme hovořili o definici toho, když, kdy je banka náchylná k selhání. Liable to fail. Bylo řečeno, že tato definice eh, jak si nastínuje a nadnáší určité velice složité otazníky. A mm, paní Luis řekla, že jí to přijde dostatečně jasné. Takže pro vás failing a liable to fail je dostatečně jasné? Děkuji. Ta druhá otázka, ta, ta se odpovídá snadno. Co řek, vše, cokoliv řekla paní Luis je správně. Ona zodpovídá za tuto věc a SSM zodpovídá za tuto definici Pokud jde o tu druhou otázku, co myslíte těmi backstopy, těmi pojistnými mechanismy? Takže začněme pozitivní stránkou věci. Je to, že pokud jde o MPL, tak to byl určitý pokrok. 7,5% na začátku roku 2015, 3,6% v druhém eh, čtvrtletí 2018 těch, eh, těchto ne, nesplácených půjček. Ale jeden problém s nesplácenými půjčkami je samozřejmě, že ta agregovaná čísla nám toho tolik neříkají. Ale celkově je to sestupný trend, pokud jde o NPL. V podstatě všechny třídy tohoto charakteru šly dolů a e, ta míra je 46%, ta takzvaná coverage ratio 46%, bylo to 46,5 v prvním čtvrtletí. Takže se to zlepšilo, ale problém není ještě úplně vyřešen, pokud je o tu míru pokrytí. ESRB samozřejmě intenzivně se tím zabývá, a myslím, že je velmi dobrý dokument ehm, ehm, toho vědeckého výboru k eh, NPL, kde se hovoří o koncepčním základu makroprudenčního přístupu. I nadále na tom pracujeme. Pokračujeme v našem úsilí o identifikaci slabin je to poměrně jasné, má to dopady na bankovní systém. Pokud by byla nižší úroveň těchto nesplácených, nesplacených půjček, tak by samozřejmě úvěry mohly být vyšší. Některé státy se snaží jak si propojit pokrok v oblasti NPL s celkovým pokrokem bankovní unie. To znamená, že jedna z, eh, jedno z měřítek omezení těch eh, celkových rizik souvisí právě s NPL. Včetně kvantitativních cílů, které mají být dosaženy Myslím, že ta snaha je, určitě stojí za podporu, ale mít absolutní kvantitativní cíle, to myslím, že není nejlepší přístup. Spíše lepší to, co udělalo udělal SSM, to znamená identifikovat určitá očekávání a pak mít efektivní dialog s bankami, ten dialog by měl být samozřejmě oboustranný. A myslím si, že je to dostatečně efektivní. Jsou ty hodnoty, které jsou tu uváděny, nerealistické? Myslím si, že nikoliv. Děkuji. Děkuji. Ano, my pracujeme na této záležitosti. Budeme k tomu diskutovat za nedlouho pozměňovací návrhy. Je tady automatický první pilíř, který může být procyklický, ale z tohoto důvodu si myslím, že je dobře, že text rady a i ten, který se snažíme zpracovat za parlament, bude zvyšovat eh, ty rezervy, ale ne zase až přes příliš, abychom nevytvořili problémy s procykličností. Takže to musí být sice účinné, ale Eh, vyvážené v rámci toho prvního pilíře, zatímco ten druhý pilíř, ten je konkrétně pro banky, ten může být buď to silnější nebo slabší v závislosti na konkrétní situaci a kontextu. Nyní pan Langen, prosím. <clears throat> Vielen Dank. Děkuji vám. Eh, ještě jednou já bych chtěl učinit takovou obecnou poznámku. Podle mě je zvláštní, smutné a těžko stravitelné, že u tohoto měnového dialogu s ECB je přítomno tak málo kolegů. Já to říkám otevřeně, protože to považuji za neslýchané. Já už, se, už já jsem eh, už asi dvakrát nebo třikrát chyběl ale za těch 80 měnových dialogů jsem ještě nezažil něco takového jako dnes. To samozřejmě neplatí pro vás, kteří tady jste, ale připadá mi to pozoruhodné, eh, protože eh, neomlouvá, nic, nic neomlouvá to, že eh, tady předseda ECB hovoří do prázdného sálu. Já jsem ještě neporuš, nepoložil svou oblíbenou otázka, svou otázku a to je hodnocení rizika státních dluhopisů. Eh, já ta rizika eh, znám a když eh, se podíváme na státní dluhopisy, tak je možné, že bankovní systémy jsou poněkud pod zátěží, k tomu se připočítávají úroky a ministři financí z toho samozřejmě masivně profitují. Na druhou stranu už při nejmenším 10 let debatujeme v bazilejském výboru o oddělování bank a států. Vy jste podnikli určitá opatření. V Jižní Evropě to vedlo k tomu, že část státních dluhopisů způsobila, že bankovní bilance ještě více vzrostla. Při zvážení všech výhod a nevýhod, vidíte z toho nějakou cestu ven, z tohoto dilematu, kdy se státní dluhopisy neposuzují podle rizika, riskantnosti? Jak zněla ta poslední otázka? Jestli existuje nějaký návrh na, na cestu ven z té těžké situace, kdy se nevyhodnocuje riziko, a jak by se to vyhodnocovat mohlo? Vy vidíte z toho nějaký, nějako, nějaké východisku, nějaký nástroj nebo nějakou banku? Jak vyřešit tento problém? Děkuji. Máte pravdu, že v bazilejském výboru se o tom velice dlouze diskutovalo a nakonec se bazilejský výbor rozhodl neudělat s tím nic. Protože se státním dluhem se zachází různě v různých částech světa. Ve zbytku světa je státní dluh bez rizika, nebo se považuje za dluh bez rizika a proto se od bank nechce, aby vyhodnocovali jejich riziko. Důvodem je, že, centr, že je tam vždycky centrální banka, která může natisknout peníze a tak eh, podpořit vládní dluh, když je v pravá chvíle. To je implicitní předpoklad. Jestli na to reálně dojde nebo ne, to je jiná věc, ale předpokládá se, že by to tak mohlo být. V našem případě, v případě eurozóny, zjišťujeme, že státní dluh není bez rizika. a proto považovat ho v bankovním portfoliu za riskantní by bylo možné. A otázka, jak s tím naložit, tak podle názoru ECB není odpověď jednoduchá, protože je potřeba eh, zapojit eh, v podstatě hodnocení rizik na, na základě ceny. Jsou to v podstatě cenová opatření, ale nikoli kvantitativní stropy. A zároveň, a to byl problém v bazilejském výboru, je tu otázka rovných podmínek. Jestliže žádáme od bank v eurozóně nebo v celé Evropské unii, aby prováděli hodnocení rizika, tak investujeme uh, více do určitého typu aktiv, než tomu je v bankách v jiné části světa. Takže to je problém s rovnými podmínkami. Domnívám se, že eh, jakékoliv kroky v tomto směru by měly být citlivé vůči případným následkům pro finanční stabilitu v různých částech eurozóny a v různých členských státech. A kromě toho by měly být součástí jednoho balíčku aby, když někdo přijde o flexibilitu, ho mohl bankovní systém podpořit a přispět k umoření jeho dluhu. Měl by to být tedy jednotný balíček, který by posílil hospodářskou a měnovou unii. Objektivně jakákoliv takováto diskuze těžká. A mimochodem je tu ještě jeden aspekt. Jestliže nějaká země se otočí břichem nahoru, jak se říká, tak už je potom jedno, jestli eh, její banka vlastní eh, mnoho státních dluhopisů a nebo ne. Všechny banky dopadnou špatně, ať už mají velké portfolio státních dluhů a ne, státních dluhopisů a nebo ne. Takže tohle všechno v té diskuzi zaznívá a my se s tím musíme nějak vypořádat, protože státní dluhopisy nejsou bez rizika. A zároveň jsou složité. Co ale dělat nesmíme, je ignorovat realitu. Děkuji. Je to skutku složité, také vzhledem k tomu, že nařízení žádá po bankách, aby prováděli hodnocení svých eh, bilancí a pokud neposkytneme nerizikové aktivum, tak budeme jediná tak budeme jediná jurisdikce na světě, která takovéto neriskantní aktivum nebude mít. A to pak se nedá popírat, že vznikne problém. Takže v podstatě je to buď a nebo. A vzniká takový začarovaný kruh, což si potom opravdu žádá nějaký širší balíček. S tím naprosto souhlasím. Pervanč Beres. Už je po páté a naposledy, kdy si beru slovo, abych se vás eh, dotázala. Vy jste do určité míry, pane předsedo, řekl, tedy nastavil ten, ten, ten dohled nad makroriziky. A jak víte dnes, tak dnes otázka souvislosti tedy s těma, mezi těmi dvěma hlavními vašimi funkcemi je něco, co je na stole a vzhledem k tomu, že jsem je spoluspravodajkou KSRB, tak by mě zajímalo, jaké je vaše hodnocení eh, režimu stávající zprávy. Z hlediska využívání vědeckých výborů a dalších expertních orgánů, ale také vztahu mezi Centrální bankou a ESRB. Když jsme vytvořili tuto funkci makroekonomického dohledu, tak to bylo ještě na vrcholu krize, kdy si lidé uvědomili, tak jak jste na to poukázal u toho pojišťovnictví, že tehdy to chybělo i v oblasti bankovnictví. Nikdo neměl globální vizi, všichni se dívali jenom na tu svoji část problému. A takže tady jde o to, jednak jaké jsou konkrétní politiky, jaký to má dopad na eh, obecnou měnovou politiku z hlediska těchto makroekonomických rizik. Yes, I, I, I... Ano, já s vámi naprosto souhlasím. Vezmeme to teď eh, postupně. Když se podíváme na to množství práce a Rozsah, rozsah práce ESRB v posledních letech eh, a co také vyplývá z dnešní diskuze, je to, že ESRB podle mě pracovala dobře. Samozřejmě nejsem nestraným pozorovatelem, ale myslím si, eh, že skutečně tento orgán byl efektivní při identifikování rizik, slabin a při formulování doporučení. Takže celkově vzato, myslím, dostal tento orgán mandátu, který před několika lety obdržel. Pak tady před několika lety vyvstala otázka možného střetu zájmu mezi ESRB, která má stejného předsedu jako Evropská centrální banka. Já osobně se nevzpomínám na žádný případ, kdyby k takovému střetu zájmů došlo. I když jsem se ptal v okolí, nikdo nic takového nepotvrdil a důvodem je podle mě eh, věc velice logická. A to, že makroobezřetnostní politiky doplňují politiky monetární, ale nikdy nejdou tyto dvě politiky proti sobě. Jinými slovy, jakým způsobem bychom eh, tedy zareagovali na to, co se často říká, že nízké úrokové sazby zasévají finanční nestabilitu, že dlouhá období velké likvidity by mohla být počátkem další finanční krize. Odpovědí ECB bylo vždy to, že změna monetární politiky z těchto důvodů není rozumá, no, rozumná. Pouze by to ohrozilo obnovu a naopak by to ještě eh, zkomplikovalo stabilitu finančního sektoru. Jde Řešením je schválit si vhodné makroobezřetnostní politiky pro řešení těchto rizik. Teď je třeba se podívat na to, jak se tyto politiky tedy vzájemně doplňují. Já si myslím, že se opravdu doplňují, neexistuje mezi nimi žádný eh, střet, eh, který jste ve své otázce zmiňovala. Asi není na mě, abych tady diskutoval o řízení a zprávě, protože sám jsem jejím předmětem, ale dávám vám k tomu svůj názor a myslím si, že řízení SRB fungovalo dobře. My jsme jako členové rady skutečně nenarazili na žádný případ, kde bychom museli měnit nebo jít proti eh, CB. Vždy a jsme samozřejmě připraveni jakkoliv naši práci zlepšit, ale myslím si, že nemá smysl vytvářet tady mm, další komunikační eh, kanály eh, SRB na webnek, protože to by rozmělnilo názory instituce a poškodilo pověst obou dvou orgánů, obou dvou institucí. Já bych tomu doplnila, že plně souhlasím s tím, co říkal Werner Lange, že je opravdu skandální, že nás tady dnes na toto slyšení, na tento monetární dialog není více. Je to poprvé, kdy dochází k takovéto situaci. Vím, že si kolegové stěžují, ale skutečně to nestačí jenom se stěžovat. Ano, děkuji. Já s tím naprosto souhlasím. Nyní eh, otázka ode mě na závěr, protože my už jsme si tady identifikovali zdroje rizik při dnešní diskuzi. Mluvili jsme o pojišťovnictví, o eh, státu, o eh, NPL Kdybychom se na nás podívali, možná z dru- nebo kdyby se podívali na situaci na druhé straně eh, Atlantiku, eh, na některá soudní rozhodnutí v oblasti úvěrování, na některé produkty, které byly alespoň částečně odpovědné za finanční krizi, vidíme, že tyto produkty se začínají znovu používat. A teď se ptám, jak to posuzujeme? Jsme uh, zabezpečeni díky těm pravidlům, které jsme si eh, nastavili, anebo musíme více se zaměřit na aktiva úrovně 2 a 3, nebo více se zaměřit na nebankovní instituce, na vzájemnou propojenost mezi nebankovními institucemi a institucemi bankovními. Stačí to, co dělá ECB a e SRB, nebo jsou tady další oblasti rizik, jimž bychom se měli pečlivěji věnovat teď deset let po pádu uh, Lehman Brothers? Děkuji, pane předsedo. V posledních několika letech jsme viděli ukročení jiným směrem, pokud jde o regulaci v jiných jurisdikcích. Viděli jsme, že tady je posun spíše k deregulaci v některých státech. A zda k tomu došlo eh, v důsledku přijetí určité legislativy nebo v důsledku změny regulace nebo v důsledku změny dozoru, dohledu nebo, jak jste sám jednou řekl, v důsledku určitých soudních rozhodnutí. Teď mám na mysli jedno konkrétní, eh, jeden konkrétní soudní rozsudek týkající se eh, rizik v sekuritizovaných produktech. Ano, tak tomu skutečně je a vidíme, že ty nedávné produkty, o kterých se po té velké finanční krizi jako CLO, CDS a CDO, o těchto produktech se už pak tolik nemluvilo a nyní se opět eh, jejich jména skloňují častěji. A s tím podle mě souvisí určité riziko i pro naše státy v EU. Jde totiž eh, o to, že tady vidíme honbu za výnosy a tím bychom se mohli ocitnout v té stejné nebezpečné situaci jako eh, před finanční krizí, kdy řada subjektů bankovních i nebankovních usilovala o výnosy až tak, že nakupovala ty takzvané toxické produkty a aktiva, která byla vlastně tou prvotní hybnou silou a spouštěčem krize tady v Evropě. A toto riziko tady samozřejmě je. Nyní jsme ovšem v konkrétní době, kdy většina expozic eh, vůči těmto novým produktům je v oblasti nebankovní a proto máme další důvod pro to, abychom eh, začali více sledovat nebankovní sektor, abychom rozšířili sadu nástrojů v oblasti makroobezřetnostního dohledu a použili je právě na nebankovní sektor. Dále je také potřeba, abychom začali více monitorovat expozice bank eh, vůči těmto aktivům. Musíme ověřit, zda to riziko eh, je skutečně narůstající a zda je už skutečně eh, ve znepokojivé míře přítomno. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že tím tom Můžeme říci, že to byla jedna z nejzajímavějších výměn s předsedou OSRB. O to větší škoda je, že někteří poslanci zvážili eh, že jiné aktivity jsou pro ně důležitější. Nicméně jsme politici, víme, že máme někdy nesmírně důležité povinnosti i třeba ve svých domovských státech. Ale řada z těch věcí, o kterých jsme tady debatovali, je nesmírně důležitá a doufám, že budeme mít možnost eh, přenechat tady příštímu parlamentu cený příspěvek k dalším diskuzím, což eh, doufejme umožní mm, institucím vyhnout se případným rizikům do budoucna a nastavit dostatečně odolný regulační rámec pracujeme skutečně na velice důležitých eh, věcech, které jsou ovšem někdy ohrožovány mezerami, které v legislativě a regulaci zůstávají. Děkuji tedy za vaši dnešní návštěvu a nesmírně zajímavý dialog eh, ve vaší funkci předsedy ESRB i předsedy Evropské centrální banky. Můžeme tedy uzavřít tuto část programy, uděláme si krátkou pauzu a sejdeme se zde v 18 hodin, kdy budeme diskutovat o DPH.